platné mandát potvana Daniela Deltola s účinkem od 8.2.2015 dále. Mandát kolegy Steliose Kouloglu s účinkem od 27.12. Eh, promiňte, 1.2015 a mandát paní Annelen van Bosuit s účinkem od 8.1. a paní Hilde Wotman se s účinkem od 1 první 2015 a já navrhuji, abychom tyto mandáty prohlásili za platné, nikdo nic nemítá, takže tímto konstatuji platnost těch